Voy a hablar en español. Dobrý den, budu hovořit španělsky, takže vám dám pár vteřin na to, abyste si mohli nasadit sluchátka. Bohužel bez mikrofonu nyní paní předsedkyně. Máme nabitý program E, paní vysoká představitelka spěchá, tak já zahájím jednání, protože paní předsedkyně je na cestě a nebudeme tedy to dále zdržovat. E, já ji tady na chvilku zastoupím a dám hned slovo panu Rusovi, aby přednesl svůj příspěvek a potom to uvítání nechám na paní Holmajer. E, takže je to jenom, abychom mohli rozběhnout jednání. Takže pane Ruso, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane zpravodaji, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, vážená paní vysoká představitelko pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Jsem potěšen, že mohu tady dnes prezentovat kapitolu 10 výroční zprávy účetního dvora. Jedná se hodnocení administrativních výdajů, dnes tedy konkrétně administrativních výdajů SVČ. V roce 2018 platby v rámci souvisejícího eh, okruhu 5 víceletého finančního rámce byly ve výši 9,9 miliard eur, tedy přibližně 6,3 rozpočtu EU. Účetní dvůr ve výroční zprávě za rok 2018 vydal pozitivní hodnocení a výdaje e, na administrativní výdaje tedy jsou bez významných chyb. E, toto hodnocení vychází ze vzorku 45 transakcí, z nichž čtyři se týkaly SVČ. Co se týče SVČ, tak jsme zjistili, že e, v žádné z transakcí nejsou chyby a neformulovali jsme tedy žádné konkrétní připomínky nebo doporučení pro SVČ. Nehodnotili jsme návazné kroky na obecná doporučení pro SVČ z výroční zprávy za rok 2015, protože naše auditní práce nepokrývala eh, ty typy transakcí, jichž se ta doporučení týkala. Paní předsedkyně, pane zpravodaji, vážení členové výboru, paní vysoká představitelka, jsem vám k dispozici pro další případné dotazy nebo vysvětlení a děkuji vám za pozornost. Já se tedy nejprve omluvím, protože mi trvalo více než hodinu, než jsem se sem dostala, což jsem vůbec nečekala ale v jednom místě prostě byla zablokovaná silnice, protože eh, se tam něco stavělo a nepustilo nás to dál. To znamená, že se omlouvám za to, že jsem přijela pozdě a děkuji kolegyně za to, že začala místo mě. Děkuji paní, vysokou předst- paní vysoká představitelko eh, Mogherini, vítám vás, jsem ráda, že jste mezi námi. Já si myslím, že my jako výbor KONC jsme si vás vždycky velmi vážili, velmi jsme respektovali eh, vaši práci a proto Eh, vám tedy hned předám slovo. Eh, poděkuji vám za to, že jste tady, protože, jak eh, víme, musíte zase brzy někam jinam. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Ruso. Všichni zřejmě víte, budu muset odejít na plenárku. Eh, za 10-15 minut, protože budeme řešit naléhavé záležitosti. Eh, chci tedy dostát svým povinnostem ne pouze ve výborech, ale také na plenárce. A to znamená, že moji kolegové na mě navážou a odpovědí na všechny vaše dotazy. Je to šesté udělování absolutoria, kterého se účastním. A podobně jako vždycky eh, to, eh, tuto spolupráci chápeme jako příležitost ti z vás, kteří byli v tomto výboru již dříve, vědí, že je to technické absolutorium, ale je to také příležitost, jak diskutovat s poslanci Evropského parlamentu o tom, co je možno zlepšit, jak investovat finanční prostředky eh, v ve vnější dimenzi, jak zlepšit naši politiku. Když jsem zahájila svůj mandát, tak eh, naši stipendisté byli neplacené, neplacení, což tedy eh, bylo nefér a také to bránilo některým talentovaným lidem v tom, aby se přihlásili. A my jsme se tedy snažili tuto chybu napravit, změnit tyto postupy, tak aby naše služby fungovaly lépe, spravedlivěji a tak jsme tedy vytvořili placený program, což je účinný nástroj, jak tedy eh, oslovit mladé lidi, budoucí vůdce na celém světě. 1,2 eh, milionu euro tedy bylo za tímto účelem investováno v roce 2018 eh, a 1,6 milionů v roce 2019. Využilo to více než 400 osob. Velmi se těším z podpory, které se nám dostalo od Evropského parlamentu a především od tohoto výboru. Tento výbor nám vždycky udělil absolutorium a děkuji také panu Rusovi z Evropského účetního dvora, který představil svoji zprávu. Tato zpráva, jak jste právě řekl, eh, zdůrazňuje, že chybovost je tedy pod eh, Prahem a že tedy nebyly ani žádné konkrétní záležitosti, které je potřeba zmínit a já jsem na to velmi hrdá. Během těchto pěti let role Evropy v Evropské unii se postupně měnila více, než bychom si kdy představili a e, Rozpočet tedy musí odrážet změny, kterým služba čelí. Naše role ve světě se mění, mění se také potřeba, jak vynakládat nebo způsob, jak vynakládat finanční zdroje. Očekává se od nás, že budeme hrát vůči roli, proto jsme se stali určitou referencí pro mnoho eh, stran ve světě eh, systém eh, Spojených národů se, sta, se dostal pod eh, velký tlak a my bychom tedy měli ten multilaterální přístup zachránit. Je to naše každodenní práce. Doslova jsme zachránili některé agentury OSN před kolapsem. Byli jsme tedy eh, protagonisty nejdůležitějších multilaterálních smluv, dejme tomu Pařížská dohoda, rozvojové cíle OSN. Jde o to, kdo stál, když se někoho zeptáte, kdo stál za e, vyjednáním těchto dohod a za její implementací, tak pravděpodobně řekne, že to byla Evropská unie. Podporovali jsme jednání na celém světě, tak abychom ukončili e, války, která, které trvaly celá desetiletí a také jsme podporovali e, prosazování těch dohod, protože my víme, že nejtěžší období nastává tehdy, když je eh, ta dohoda podepsána. Víme, že tím investujeme i do své vlastní eh, budoucnosti, protože pokud se vyřeší konflikty na eh, celém světě, tak to bude stabilizační faktor pro naši vlastní budoucnost, pro náš obchod. A nastaly doby, kdy nebyl prostor pro dialog Eh, my jsme například tady vytvořili mezinárodní eh, kontaktní skupinu pro Venezuela a tak dále a naši partneři nám vždycky důvěřovali, spolehali se na nás na, jako na spolehlivého a konzistentního partnera. Byli jsme pro ně určitou eh, referencí, protože v tomto globálním zmatku my jsme i nadále trvali na našich hodnotách a byli jsme konzistentní. Zároveň jsme tedy eh, realizovali největší finanční balíček, pokud jde o eh, pomoc na Ukrajině a pokud je tato země dneska v mnohem odolnější situaci, tak je to díky naší pomoci. Také jsme eh, zahájili investiční plán v Africe, snažili jsme se o vytváření mladých, eh, tedy pracovních míst pro mladé lidi a pro eh, ženy, tak aby ten kontinent byl v silnější pozici. O tom, na tom také jako Evropané máme velký zájem. To znamená, že potřebujeme jasnou politiku a také finanční zdroje. Eh, já si myslím, že eh, parlament tomu velmi dobře rozuměl a proto tedy děkuji za podporu vám eh, i vašim předchůdcům. Právě kvůli té nové úloze jsem navýšila, navýš, navrhla navýšení rozpočtu o 30 v příštím cyklu a jsem ráda, že nová komise potvrdila tento návrh a doufám, že se získá i vaší podporu. Kromě zdrojů naše globální úloha také eh, vyžaduje efektivní a profesionální diplomatickou službu. A já myslím, že během těch pěti let se nám podařilo uspůsobit SVČ této nové skutečnosti. Chci se soustředit na čtyři úspěchy těchto eh, let eh, díky pozitivnímu vývoji, díky naší spolupráce i návrhům parlamentu. Pokud Tedy dochází ke zlepšování kvality a pracovní metody diplomatických služeb, tak také k tomu můžeme přidat dobrou spolupráci mezi SVČ, dvorem a parlamentem. Takže jednak jsme rozšířili eh, síť našich eh, velvyslanectví, pokud tomu tak mohu říkat. To je takový základní nástroj zahraniční politiky, mimo jiné proto, že jsme tak schopni pracovat ve prospěch evropských občanů v mnoha zemích, kde členské státy nemají diplomatické zastoupení, nemáme 28 všude ve světě, to je jasné, ale vždycky je tam zastoupena EU. Otevření nového velvyslanectví to neznamená jenom, že tam zapíchneme tedy vlajku, i když samozřejmě vyvěšení vlajky je také důležité, ale je to také eh, důležité pro vybudování pravidelných každodenních vztahů s místními orgány, místními subjekty, včetně občanské společnosti, soukromého sektoru sdělovacích prostředků. Je to způsob, jak zastupovat naše zájmy, jak působit rychleji v případě, že přijde krize k tomu samozřejmě může dojít. A letos jsem otevřela čtyři nová zastoupení v tomto roce v Turkmenistánu a v Kuwaitu. A tyto dvě země jsou vynikajícím příkladem. Turkmenistán je ve střední Asii, tam naše přítomnost se posiluje, je to klíčová strategická oblast, brána mezi Evropou, Dálným východem a jihovýchodní Eh, Azií a samozřejmě to otevření zastoupení posiluje přítomnost Evropy v regionu, mají o to naši partneři zájem a je vidět, že tedy se tam snažíme investovat. Na druhé straně Kuwait v Perském zálivu. Eh, to je eh, vlastně v době, kdy tam panuje napětí a pro nás je důležité mít tam každodenní kanál pro komunikaci a dialog právě prostřednictvím našeho zastoupení. Rozšiřování sítě zastoupení znamená, že také musíme zajistit bezpečnost našich budov, jakožto pracoviště. E, pro naše zaměstnanců také se snažíme zajišťovat ekologické e, standardy a v návaznosti na doporučení EUD jsme se snažili racionalizovat kancelářský prostor, sdílíme prostory s členskými státy, s partnery EU a snažíme se také eh, tedy v případě pronájmu eh, získávat plnou cenu. Máme teď eh, vlastně cíl 35 metrů čtverečních na jednoho pracovníka. Samozřejmě je třeba, aby naši pracovníci mohli působit v bezpečí. Mnoho z nich působí v nebezpečném prostředí a já jsem vděčná za podporu parlamentu při zlepšování bezpečnosti v delegacích. Například v posledních třech letech jsme najali více regionálních bezpečnostních pracovníků, máme více obrněných vozidel, eh, osobních ochranných prostředků a zlepšujeme eh, ochranu budov. Eh, také eh, europoslanci těží z profesionality našich regionálních bezpečnostních pracovníků, třeba když máte nějaké výjezdy do třetích zemí. Druhá věc. To se také týká kolegů, kteří působí v delegacích, především místních pracovníků, to znamená, to jsou ti, kteří nejsou státní příslušníci EU, ale pracují pro EU v zahraničí. Pravidla pro jejich zaměstnávání je už z roku 89 eh, a lidé, kteří eh, pracují pro EU, nemají vždycky stejná práva jako jejich kolegové, kteří přitom dělají stejnou práci a jenom proto, že jejich národní eh, legislativa je jiná než naše. A s vaší podporou jsme snažili se revidovat tato pravidla, zajistit lepší sociální zabezpečení pro naše kolegy. Například tam je minimální mateřská dovolená, která se prodloužila z 8 na 20 týdnů. A to také ukazuje konzistenci v našich evropských hodnotách. Eh, často mluvíme o právech pracujících a díky vám můžeme eh, také dát lepší pracovní podmínky více než třem tisícům místních pracovníků. Máme v té souvislosti tři společná rozhodnutí z loňského léta, což může být velký pokrok pro život mnoha lidí, kteří slouží Evropské unii a jejím občanům. Třetí bod, strategická komunikace. To mi velice leží na srdce. Vím, že i vám. My jsme s parlamentem a jeho podporou zřídili tři pracovní skupiny pro komunikaci Eh, východní eh, sousedství, jižní sousedství a západní Balkán. Je to jeden z hlavních eh, úkolů protože jsme zaznamenali třeba 4,5 tisíce dezinformačních případů a náš odbor strategické komunikace také zřídil systém rychlého varování se sítí kontaktních bodů v členských státech, takže jsme lépe připraveni bojovat s dezinformačními kampaněmi a především koordinovaně. Kromě dezinformací pracovní skupiny také e, vytvořily velice úspěšné komunikační kampaně, například e, k samitu e, východního partnerství, k bruselské konferenci o Syrii a k pozici západního Balkánu na našem kontinentě. Skutečně eh, tyto kampaně eh, dosa- eh, měly dosah k milionům lidí a je to nejlepší protilátka proti dezinformacím. A toto je možné jenom díky politické a finanční podpoře Evropského parlamentu. A poslední věc se týká našich zaměstnanců. To je nejhodnotnější aktivum, které SVČ má kvalita, motivace, nasazení našich kolegů, to všechno je opravdu pozoruhodné. Já jsem měla možnost se s nimi tento týden rozloučit a řekla jsem jim, a chci to tady zopakovat, že jsem nikdy neznamenala tak, eh, nas, takové nasazení, takovou motivaci, tak odanou diplomatickou službou jako právě v EU. Eh, e a toto, tato motivace, eh, kvalita je zásadní pro plnění úlohy EU ve světě. A z těchto důvodů musíme zajistit, že získáme nejlepší talenty z celé Evropy a budeme eh, zajišťovat rovné příležitosti pro všechny. Chceme také lépe využívat experty vysílané členskými státy, eh, protože hm, často mají různé specializace, například v oblasti bezpečnosti, obrany a právě strategické komunikace. Také některé Eh, nevojenská, některá nevojenská pracovní místa jsme eh, přeměnili na eh, řádné smlouvy. Také jsme zajistili lepší vyvážení zastoupení pohlaví v, na, v, naš, v našich řadách. Ženy zas, představují téměř polivinu v SVČ, když jsem tam přišla, tak ženy měly jenom 7% vyšších manažerských pozic a dnes jsme se dostali na 25% žen ve vyšších manažerských pozicích Eh, před pěti lety to bylo 22% na středních manažerských pozicích, dnes 31%. Eh, samozřejmě ještě máme před sebou kus cesty, ale ten trend je jasný. A to je díky strukturálním změnám, eh, které jsme zahájili s pracovními skupinami pro rovné příležitosti a pro lepší vyvážení Eh, soukromého a rodinného života. Já jako žena bych k tomu dodala, že to je prospěšné nejen pro ženy, ale i pro muže, to skloubení rodinného a pracovního života. Samozřejmě to nestačí, nebudu spokojená, než bude dosaženo plné rovnosti a letos jsme učinili důležité kroky pro eh, větší zastoupení žen jak v Bruselu, tak v našich delegacích na vůdčích pozicích, především v tom středním managementu, kde by ženy měly mít více odpovědnosti a jsem přesvědčena, že tato práce bude zásadní a e, klíčová i nadále. Letos jsem na vlastní oči e, zaznamenala, jak velikou sílu a odpovědnost má EU. Je to je, tady třeba ovšem politická vůle plně využít tento potenciál a politická vůle pochopitelně Eh, přichází i z tohoto výboru, z této sněmovny a myslím si, že, ano, to chci říct na závěr, musíme v dnešní době potvrzovat našim partnerům a i sami sobě, že chceme a jsme připraveni sehrávat tu globální úlohu, kterou od nás svět očekává. EU musí mít politickou vůli být globální mocností. Máme na to nástroje, máme na to kapacity, jsou eh, i očekávání od nás a pokud tady ta politická vůle bude, tak to bude pro nás i pro zbytek světa významné, abychom tu úlohu mohli realizovat. Já jsem ráda, že ta nová komise toto dobře chápe, eh, že nový vysoký eh, představitel a místopředseda komise eh, tedy je můj dobrý přítel Josep Borel a já jsem si jistá, že SVČ bude ve vynikajících rukou a myslím, že i parlament bude nadále odvádět svou úlohu, tak jako v eh, minulých letech, tak aby EU mohla vyvíjet svůj potenciál a být tou globální mocností, tak jak to svět i my sami potřebujeme. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, a vidím, že tady už můj tým se přesouvá. Obávám se, že moje rozprava na plenárce začíná za pět minut, ale nechám tady své kompetentní spolupracovníky, kteří zodpoví vaše otázky a na závěr bych vám chtěla poděkovat všem za tuto společnou práci a hodně štěstí. One sentence, Madame Mogherini. Eh, jenom jednu větu, paní Mogherini. My jsme výbor gentlemanů a chceme vám poděkovat za práci a přejeme vám všechno nejlepší do budoucna. Ano, a taky se uvidíme na té plenárce. gentlewoman. <laughs> Thank you for, very much for staying. Děkuji, že jste s námi zůstala a dávám slovo panu eh, Zdravskému. Já vás dneska potěším tím, že vás budu zásobovat mm, hodně slovy v českém jazyce. Čeština je nádherný jazyk, tak doufám, že si to během toho mého krátkého, krátkého úvodu um, užijete. Já jsem chtěl nejdřív poděkovat paní komisařce a přivítat ji tady, ale bohužel zase odešla, tak vítám všechny, kteří jste tady a kteří s náma jste ochotni diskutovat o discharge IAS. Pět let se může zdát poměrně dlouhá doba, ale zároveň krátká doba na to, abyste změnili všechny věci, které jste chtěli. Proto jsem si prošel zpátky pět let nebo pět, eh, pět vlastně absolutorií ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a našel jsem několik výhrad, které jsme měli. Třeba v roce 2016 jsme měli následující výhrady. Zvýšení efektivity služeb Evropské služby pro vnější činnost, zefektivnění vrcholného managementu, gender a geografická rovnováha v managementu, five redukce zaměstnanců lepší management nákladů logistiky správy budov. v roce two thousand and seventeen jsme zdůraznili nutnost optimalizace administrativních nákladů politika správy budov a obnovení bezpečnostního balíčku nutnost zjednodušit linie rozpočtu které se používají k financování unijních aktivit a gender a především geografickou rovnováhu a vliv eh, brexitu jako zpravodaj jsem pečlivě prošel všechny aktuální analýzy a dokumenty a mohu potvrdit dobrý dojem z celkové konsolidace základního fungování evropské služby pro vnější činnost. nicméně bych položil několik důležitých otázek otázka první jaké jsou hlavní hrozby které by mohly ohrozit celkovou činnost evropské služby pro vnější činnost a případně ovlivnit efektivitu evropské unie jako globálního aktéra? druhá je jak, změnila, jak změnit dynamiku aby došlo ke, ke zlepšení geografické rovnováhy v rámci evropské služby pro vnější činnost mezi zastoupeními každého členského státu existuje obrovská disproporce. jenom malý příklad ve vedoucích delegacích belgie má nine lidí německo fifteen francie sixteen a itálie překvapivě dokonce twenty one ale například z polska máme pouze five lidí z České republiky, která je srovnatelná s Belgií, dva lidi, dva lidi z Rumunska, které je daleko větší a podobná situace je i na vedoucích eh, pozicích. V Belgii 18, Francie 35, Itálie 44 a Česká republika pouze dva, nebo Maďarsko také dva. Takže opět nepoměr. Zase C je to, pokud jde o politiku správy budov, mám konkrétní požadavky obdrželi jsme údaje týkající se nákladů na budovy ale zůstává mne i stínovým zpravodajům absolutně nejasné co tyto náklady ve skutečnosti pokrývají. pokud je mi známo některé smlouvy o pronájmu kanceláří byly nesmírně rozsáhlé a nepřiměřeně nákladné jako například libanon thajsko nebo jako některé smlouvy o nájmu bytů například v kolumbii Egyptě nebo Hongkongu. Byl bych moc rád, kdybyste nám vlastně rozkryli, co se za těmito náklady potom skrývá. Pak bychom mohli se zavázat do příštích absolutorií, že zašleme výboru KONT další informace vysvětlující kontext těchto nákladů. Myslím si, že to by prospělo vzájemnému velmi dobrému dialogu. a jsem si vědom že byl učiněn velký pokrok pokud jde o bezpečnost zaměstnanců zabezpečení budov a cybersecurity. jaké vaše plány ohledem, eh, jsou do budoucna s ohledem na toto zabezpečení? a poslední dotaz eh, je to osobní dotaz. lituji některých rozhodnutí týkajících se řízení struktury Evropské služby pro vnější činnost. A chtěl bych se proto zeptat, jak vy hodnotíte spolupráci s výborem KONT. Děkuju. So, vielen herzlichen Dank. Ich darf gleich... Děkuji. Já dám slovo přímo eh, panu generálnímu řediteli. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji panu Zdechovskému. Já bych možná začal od konce, od vaší poslední otázky. Spolupráce s výborem KONT byla dobrá celá ta léta a já myslím, že je to dáno taky Eh, tou strukturou kladení otázek, odpovídání. Eh, výbor Kont eh, je pro nás velice důležitým partnerem, protože dívá se na věci z jiné stránky, vidí to jinak než my, co jsme vlastně v tom biznisu každý den. K vašim otázkám nyní tak především ta geografická rovnováha. Je pravda, že my se snažíme o dosažení eh, lepší rovnováhy mezi zastoupením EU14 eh, těch novějších zemí a mezi eh, těmi staršími zeměmi. V roce 2018 se EU14 podílelo 21%, staré země 79% což v podstatě odpovídá rozdělení nebo podílu na obyvatelstvu EU. Všechny členské země byly zastoupeny ve všech kategoriích zaměstnanců s pár výjimkami, například eh, Kypr ten eh, a eh, potom jiné země chyběli kontraktoví, kontraktovaní agenti. A e, my jsme e, přijali během tohoto roku dva diplomatické pro například. Pokud se týče dalších pozic, například šéfu delegací, takže e, všichni tam byli zastoupeni, kromě Chorvatska a Kypru. Nyní Kypr už má dva šéfy delegací a očekává se eh, v příští změně, příští rotaci eh, také jmenování Chorvatu. EAS eh, e byl vytvořen rozhodnutím rady v roce 2010 a de facto se to muselo zasadit do stávajících struktur. Eh, my vlastně eh, nemůžeme, nemohli jsme na začátku ovlivnit eh, to složení lidí, bylo tam hodně Italů, Belgičanů, Francouzů, kteří byli tenkrát k dispozici v institucích. Tehdy jsme měli také 120 nových míst, ale bohužel kvůli redukcím, o kterém jste hovořil, jsme z toho 84 museli zase škrtnout. Pokud se týče rekrutmentu, tak eh, to bylo podle zásluh, jak víte, a manažerské pozice, pozice šéfu delegací, tak eh, tam jsme eh, měli jaksi nejomezenější náborové možnosti. My jsme provedli vnitřní externí nábor, pak došlo k preselekci a potom je eh, to, je to prostě eh, složitější proces a je třeba říci, že eh, to je velice pečlivý proces. Čili v tomto směru musím říct, že to bereme velice vážně pokud se týče eh, geografické rovnováhy, tak tady jsou dvě věci. Eh, jednak tedy eh, zejména lidé z té EU 15, tam bude hodně odchodů do důchodu a dále u vlastně všech českých zemí to platí stejně. Eh, máme síť eh, lidských strojů, eh, my se vlastně to takto budeme třikrát do roka. Žádáme, aby nám byly předkládáni kandidáti a my tedy ono samozřejmě také záleží na tom, kolik dáte, kolik nabídnete kandidátů. Snažíme se také přilákat zájemce eh, eh, zajímavými politikami nebo zajímavou eh, rovnováhou mezi soukromým životem a prací. Já musím říct, že toto je podle nás to, že tady jde vlastně o to, že ten podíl lidí z východu bude Eh, narůstat. Pokud se týče eh, zprávy budov, tak to je eh, velice důležitá součást. Paní předsedkyně o tom hodně ví. My jsme vynuli velké úsilí a v současné době spolu s účetním dvorem analyzujeme výsledky této zprávy. Myslím, že jsme byli velice transparentní, poskytli jsme všechna a možná čísla, ale samozřejmě eh, některá eh, si vyžádají další interpretaci. Ale jinak je třeba říct, že když vybíráme budovu, bereme v úvahu eh, mnoho faktorů, to je stabilita, teď otázka koupit nebo pronajmout si, jak vypadá trh, jak vypadá naše viditelnost, kam se chceme vyvíjet, jak velká bude naše Eh, mise, jaké bude vykonávat funkce, zda by bylo dobré eh, sdílet budovu s nějakými jinými evropskými institucemi a tak dále. A samozřejmě jde o tu bezpečnost také pro naše zaměstnance. Eh, není úplně snadné to tady během pár minut podrobně vysvětlit, ale možná, že bychom mohli Eh, poskytnout eh, nějakou eh, zprávu, nebo možná v rámci setkání in camera by to šlo. Libanon, který jste zmínil, tak to je pro nás velice důležitá delegace. Máme tam 87 zaměstnanců, podobně tedy Sýrii a tam, je, tam využíváme kolokace. Máme budovu o Eh, rozloze 3200 metrů čtverečních a, a my eh, eh, platíme zhruba 320 euro za metr čtvereční, což je cena podprůměrná a navíc je ta budova velice bezpečná. Ovšem to by bylo třeba projít skutečně případ od případu a já tedy jsem si poznamenal, že žádáte v tomto směru více informací bezpečnost, tak to je to je jedna z eh, nejdůležitějších starostí, kterou máme. Eh, díky Evropskému parlamentu jsme v tomto pokročili výrazně v předposledních letech. Eh, třeba my máme no, nové tedy pracovníky, kteří byli Eh, kteří mají zkušenost ze zvláštních služeb, bezpečnostní služeb a eh, ti nám také provádějí, provádějí školení a eh, teď prostě víme, jak si počínat také v nouzových situacích a tak dále. A samozřejmě klíčové bylo také to, že jste nás v tom finančně podpořili. Ale bezpečnost to není jenom tedy o zvyšování naší kapacity reakce na různé bezpečnostní výzvy, to je spíše něco, co nás zajímá úplně všechny a eh, musím říct, že jsme vyvinuli obrovské úsilí eh, v oblasti školení personálu. Eh, máme určité povinné školení, kde vlastně téměř 99% pracovníků tomu musí, to musí absolvovat. Pak máme různé kampaně na povědomí. Všechny eh, delegace mají program, který nazýváme Business Continuity, máme evakuační plány a tak dále. Zároveň ovšem je třeba myslet eh, na bezpečnost eh, nad rámec té fyzické bezpečnosti a to se týká například zabezpečení naší komunikace. A já myslím, že to klíčové eh, je to, že eh, pokračujeme v zabezpečování svých sítí. Eh, máme prostě utajenou komunikaci, která je momentálně na 60% naše veškeré komunikace a Eh, to bude opravdu se zvyšovat. Eh, také eh, pracujeme s komunikací v režimu restricted, čili tady pracujeme na poměrně jednoduché, jednoduchém sdílení komunikací prostřednictvím mobilních aplikací nebo navazujeme vazby s radou a s komisí, eh, kteří hostují eh, nebo provádí hosting pro část naší eh, zabezpečené sítě. No a e, samozřejmě k tomu patří také spolupráce s nečlenskými zeměmi Evropské unie. Tady potřebujeme skutečně experty na kontrarozvědku, kybernetický zločin, kybernetickou bezpečnost. Takže v roce 2021 e, budeme moci říci, že e, budeme eh, mít tedy eh, zvýšenou tuto míru bezpečnosti, pokud budeme mít samozřejmě zdroje, že my jsme cílem útoků a to je vlastně eh, druhá stránka toho problému dezinformací, jak o ní hovořila vysoká představitelka. Tak to je z mé strany všechno. Já vám tedy děkuji za obsáhlé odpovědi na ty otázky. Nyní tedy eh, předám slovo stínovým zpravodajům, ale prosím ne více než pět minut, protože jinak bychom se dostali do potíží s naším časovým plánem. Minutoř. Děkuji, zkusím to tedy respektovat těch pět minut. Nejprve bych se chtěla eh, vyjádřit k vašim velice podrobným odpovědím na dotazník, který zaslal tento výbor. Eh, ve mně to vyvolalo určité otazníky, ty odpovědi. Za prvé bych ráda věděla, zda eh, ten výzkum eh, mínění mezi zaměstnanci v roce 2018 eh, poukázal na nějaké aspekty problematické, které by souvisely s tím seškrtáním počtu pracovníků o 5 eh, z roku 2014, pokud je třeba oplnění úkolů a podobné věci. Další téma. Paní Mogherini hovořila o navýšení zastoupení žen ve středním a vyšším managementu. Mě by zajímalo, jaké další kroky, kromě nějakých specifických školení, dělá SVČ pro navýšení počtu e, žen v manažerských pozicích a jak jaké e, konkrétní opatření dělá e, ženská síť, která byla v SVČ vytvořena za tímto účelem. Dále, pokud jde o postupy v delegacích, v zastoupeních, zajímalo by mě, zda eh, stážisté, kteří tam působí, eh, dostávají nějakou podporu od SVČ a zda lze nějak vysvětlit, že počet eh, stipendistů eh, se navýšil z 26 na 109 v roce 2018. Dále eh, poradci, mě by zajímalo, jaké konkrétní eh, školení mají tyto poradci, zda třeba mají nějaké psychologické školení, jak ta síť poradců jde dohromady s ochranou údajů proč bylo jmenováno pouze eh, šest poradců na celkem 140 delegací. A Říká se, že oni řeší pouze eh, případy jiných delegací, aby se zabránilo střetu zájmu, ale mám pocit, eh, že možná toto opatření brání proaktivnímu přístupu poradců nebylo by lepší nějak jinak zabránit tomu střetu zájmu a spíše zajistit ten pocit, že ty mm, poradci jsou skutečně na blízku těm zaměstnancům. Děkuji. Ich darf den nächsten Schattenberichterstatter. Nyní předám slovo dalšímu stínovému zpravodaji, panu kolegovi Kina. Thank you, Chair. I will try to be short. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být stručný. Půjde mě o dezinformaci, o fake news. Mám pocit, že Evropská unie a členské státy jsou pod informačním tlakem, jsou eh, terčem informačního útoku ze strany ruské vlády, ze eh, ruským státem vladněný, vlastněných nebo eh, sponzorovaných médií. Země východního partnerství jsou z tohoto hlediska ještě zranitelnější jsou ještě více vystaveny těmto útokům. A mně tato věc leží na srdce, nevím, jak na to reagovat. Ve vašich eh, písemných odpovědích jsem se dočetl, že Task Force eh, tady má navýšený rozpočet z milionu na tři miliony, ale já si musím, myslím, že je to směšná částka ve srovnání se závažností toho eh, problému. Myslím si, že tady tedy byly podniknuty dobrý, dobré kroky směrem vpřed, ale já bych se rád e, zeptal spíše e, z politického hlediska. Domníváte se, že Evropská unie má vhodné zdroje na boj e, proti tomuto zásadnímu problému a co, si, co podle vašeho názoru musíme udělat do budoucna? Děkuji, milý kolego Gina. A nyní pan kolega Peksa. No, no questions. Pan Peksa nemá žádné dotazy, takže pan Kus. Děkuji, paní Holmajer. Já mám pár dotazů všeobecné povahy. Ono je velmi potěšitelné, že účetní dvůr nenašel žádné významné chyby u tak velké instituce, kde se vydávají prostředky ve, výše, ve výši více než 10 miliard, je to velmi podivuhodné. Já jsem tedy mnoho let pracoval v oblasti finanční kontroly a většinou, e, vím, že většinou člověk vždycky něco najde. To znamená, že já bych se rád zeptal, jak se definují ty, prahy, ty chyby nad Prahem významnosti a rád bych se zeptal, jestli jsou tu aspoň nějaké formální chyby. To je otázka na účetní dvůr. Dejme tomu, e, se uskuteční tisíce služebních cest, najdou se nějaké chyby u těch služebních cest, anebo eh, nákup vozidel a podobné věci. To je tedy dotaz, který bych rád položil. Pak mám ještě jeden dotaz, který se týká spíš, spíše samotné SVČ. Jak se vám to daří, že nemáte žádné chyby nad Prahem významnosti? Máte interní revizi, a dejme tomu, když připomenu eh, ty četné personální změny, ke kterým došlo. Nedochází tam k výpovědím? Nebo nejsou tam zavedeny nějaké procesy pro eh, výpovědi? A pokud ano, eh, kolik těch případných procesů bylo? To mě totiž velmi zajímá. Pokud totiž SVČ pracuje tak, že nevykazuje žádné významné chyby, tak by měl být v podstatě referencí pro všechny ostatní instituce. Byl by to skvělý model, ale vzhledem k velikosti té instituce a vzhledem ke způsobu vaší práce, protože je po, po, uh, eh, spojena s celou řadou změn, si to umím jen velmi těžko představit. Děkuji. milí kolego Kůsi, já hned na začátku Mm, předešlu, že eh, SVČ je pod tou hranicí, kterou považujeme za kritickou, to znamená je pod dvěmi procent, dvěma procenty. To neznamená, že tam nejsou vůbec žádné chyby, že by to bylo 0,0, to nikdo netvrdil, nikdo to tady, tady takto neformuluje, ale je to tady napsáno. A eh, je tam tedy to, ta dvouprocentní hranice, takzvaná ta hranice významnosti. A e, možná to vás zmátlo. Takže ty chyby jsou pod dvěma procenty. Ale samozřejmě, že i v SVČ vznikají chyby. Protože v okamžiku, kdy je někdo dokonalý, se ho já osobně začnu bát. Já bych rád řekl, že jsme dokonalí, ale my, obávám se, že to tak není. I can reassure you. Mohu vás eh, ujistit, že i my máme chyby, snažíme se s nimi bojovat, eh, snažíme se poučit z nich a také vás chci ujistit, ano, eh, také někdy propouštíme lidi, ne tolik lidí, eh, eh, protože to procesně je dlouhé a třeba neprodlužujeme smlouvy. Je to vlastně na základě konkrétních důvodů, třeba výkonnosti, eh, obtěžování nebo to jsou kázeňská opatření. A je to samozřejmě pro nás vždycky náročné. Abych se tedy dostal k otázkám pokud jde o ten výzkum názorů zaměstnanců, nezaznamenali jsme žádnou vazbu mezi názory zaměstnanců a tím, že by lidé měli tedy pocit stresu, vyhoření a podobně. Samozřejmě eh, práce v diplomaci znamená, že jste vlastně k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je to stresující práce, my se to snažíme nějak zmírnit tak aby eh, lidé si mohli řádně vybírat dovolenou. Snažíme se k tomu přimět, když si ji nevybírají. Také <coughs> se zamýšlíme nad tím, jaká opatření můžeme přejmout ke zlepšení vyváženosti soukromého a rodin, eh, pracovního života, eh, počet hodin strávených v delegacích. Takže je tady celá řada opatření, která dáváme dohromady i ve spolupráci s komisí a se zástupci zaměstnanců. Je jasné, že lidé eh, u nás jsou hodně angažovaní, to vyplynulo i ze zprávy a kritika se třeba týká spíše komunikace s managementem, vztahu eh, s managementem, nebo někdy se týká nedostatečného managementu, ale pracujeme na tom spolu s komisí. Máme i pracovní skupinu, eh, která řeší případné nedostatky, na které se ve zprávě poukazilo. Poprvé v loni jsme měli společný výzkum mínění eh, komise a zaměstnanců SVČ vyslaných v delegacích. Takže se snažíme z toho ponaučit. Pokud jde o to rovné zastoupení mužů a žen, ano, my se snažíme získat více žen do manažerských pozic. Máme na to síť, hodně diskutujeme i s kolegy z oddělení lidských zdrojů. Je to síť nejen s členskými státy, ale i s evropskými institucemi ale musíme čelit realitě. My v tomto smyslu soutěžíme s členskými státy. Eh, jedna třetina eh, zaměstnanců eh, přichází z členských států. A pokud ty členské státy nenavrhnou ženy, a přitom oni mají také své cíle a podobně, ale tak pak je tam prostě taková soutěž a není to jednoduchý úkol. Změní se to. Říkala jsem, že máme tedy stárnoucí eh, populaci, lidé budou odcházet a chceme tedy mít pro eh, nábor eh, cíl přijímat mladé ženy. A jsme velice rádi, že už mm, bychom Ehm, že v komisi je 40% žen v manažerských pozicích, ale to, na tom už se pracuje 20 let. Tehdy jsme měli povinný cíl přijímat eh, kolegyně ženy. Takže bude to trvat na té oficiální straně, eh, bude to trvat i eh, v tom smyslu, že je třeba probudit větší zájem v ženách, aby se připojili k týmu SVČ. Pokud jde o ty stipendisty, Myslím, že došlo k velkému zlepšení díky postoji Evropského parlamentu, díky postoji ombudsmanky. Jsme rádi, že teď můžeme um, nabízet eh, takové množství stáží v delegacích v roce 2017. Eh, to bylo naposledy, kdy jsme nefinancovali stážisty, oni si museli eh, vlastně sami eh, pokrýt ty své potřeby. Teď máme jiné uspořádání pro práci eh, stážistů na delegacích a je to systém, který rozhodně chceme zachovat. Mohl bych o tom hovořit dopodrobná o těch jednotlivých oblastech, ale myslím, že i Eh, tohle bychom mohli třeba zodpovědět písemně. Eh, dále, eh, pokud jde o ty otázky důvěrnosti poradců, mediátorů, máme jich tedy šest na delegacích, další přibydou. Já jakožto zástupce administrativy to neovlivním. Je to vlastně ten, med, ten, ten mediační odbor, který je na mě nezávislý, a který toto zajišťuje. Také to je více práce pro kolegy, protože musí procházet specifickým školením v oblasti psychologie, řešení konfliktů, prevence konfliktů. Teď mám na mysli hlavně lidské konflikty nebo mezilidské konflikty. A a jsou tady samozřejmě případy sporů, obtěžování. Objevuje se jich více, ale to je také dáno tím, že lidé se teď nebojí o tom hovořit vědí, že se mohou na někoho v tomto případě obrátit. Víte, že také děláme semináře za tímto účelem a myslím, že se to rozvíjí. Ale zase nemůžeme nutit lidi, aby se stali těmito důvěrnými poradci. Musí to být jejich individuální rozhodnutí. Eh, takže tím asi skončím a rád vám poskytnu podrobnosti ještě písemně. Gibt's noch weitere Fragen? Jsou ještě nějaké další otázky, paní kolegyně, kolegyně Kýneči, prosím. Sí, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Mogherini. Chápu, že musela odejít, protože má další závazky na plenárním zasedání. A děkuji také panu Rusovi za eh, prezentaci a děkuji tady, tady panu generálnímu řediteli za podrobné odpovědi na naše otázky. Eh, my jsme si tedy vyslechli, jaká je situace SVČ, jaké jsou eh, aktivity v obtížné době kdy před námi stojí mnohé výzvy, terorismus, klimatické změny, problematika některých území, kde stále přetrvávají velké konflikty. A také jsme si vyslechli informace o práci odvedené v různých odvětvích působnosti SVČ, o tom, jak funguje tento úřad. Pokud jde o absolutorium, myslím si, že to je příležitost eh, balancovat, eh, nebo bilancovat, jak eh, se ta situace vyvíjí. Víme, že došlo ke zlepšení, ale stále ještě co zlepšovat. Moje jednoduchá otázka, co podle vás je třeba zlepšit i z hlediska Eh, fungování činnosti, ale i z hlediska lepšího využívání rozpočtu, jaký má k dispozici SVČ. Co tedy podle vašeho názoru by se mělo zlepšit? Um, thank you very much. Uh, I don't know whether you want... Děkuji. Já nevím, jestli chcete ten seznam v abecedním pořádku nebo podle priorit. Práce je hodně. Vy sami jste nám již dali celou řadu podnětů v tom smyslu, co bychom měli zlepšit. Ano, mně jde hlavně o bezpečnost, protože to je jeden z hlavních problémů. Ještě tedy nemáme ty prostředky, které mají ku příkladu Spojené státy, aby chránili svoje velvyslanectví. Musíme tedy spolupracovat se členskými státy ehm, Musíme tedy vynakládat mnoho prostředků na bezpečnostní služby a s tím je zpěto celou, celá řada menších i větších otázek. E, rád bych tedy poděkoval všem těm, kteří naše delegace krání. Další věc, flexibilita. My jsme tedy nejbohatší e, strukturou nebo nej, e, nejbohatší institucí co do struktury v evropské architektuře. musíme reagovat, když nastane krize, musíme tedy přesouvat naše pracovníky eh, v rámci delegací. Eh, my bychom se chtěli více opírat o eh, projektovou strukturu při naší práci. Chtěli bychom být lépe připraveni na to, abychom přesouvali lidi v případě krize, protože to je tedy zájmu všech. Pokud jde o dezinformace, tak my jsme o tom již hovořili. Bezpečnost z tohoto hlediska je důležitá, je to věc, která nezmizí z pořadu dne. Potřebujeme expertízy. Eh, jak jsme slyšeli, došlo v minulých dvou letech ke změně počtu personálu. Musíme se tedy zaměřit na eh, tedy ty vyslané národní experty a tak dále. A já v tuto chvíli spolu s kolegy pracuji na jiné podpoře pro delegaci. Delegací. Zjistili jsme, jak je tedy možno se e, oprostit od těch detailů administrativních, chtěli bychom centralizovat určité záležitosti, dejme tomu veřejné e, zakázky. Máme tedy e, regionální centra, která fungují v jednotlivých regionech. Chtěli bychom vytvořit ještě další regionální zdroje, ale jsou s tím spjata, spjaty určité technické problémy. Chtěli bychom posílit eh, profesionalizaci delegací. Ono je to zpěto i s image. Pokud cestujete po světě a eh, pokud navštívíte delegace, jsou tam různé eh, vlajky, různé zasedačky, tak uh, je tam, je, to tady není optimální, máme tady velké rezervy, spolupracujeme eh, se členskými státy, s ministerstvy, eh, tak aby, dejme tomu, eh, zboží bylo posíláno přes jednu společnost. V dlouh, v dlouhodob, z dlouhodobého hlediska tedy můžeme vyhradit více personálu na politické záležitosti. To by byl náš cíl. Děkuji. Já si myslím, že ještě nezazněla odpověď na otázky pana Kinej. To se týkalo Ruska. Možná, že by bylo dobré, kdyby to pan Kinej ještě jednou zopakoval pro připomnění, protože si myslím, že ne všechny odpovědi tady zazněly. Na to jsem zapomněl, na to jsem zapomněl, mám to na seznamu. Tady jde o prostředky. Je to otázka možností a prostředků. Když jsme se setkali eh, s budoucím vysokým představitelem, tak se mě ptal, jestli máme dost prostředků. Řekl jsem ano, záleží na co. Eh, pokud jde o dezinformace, tak tady hlavním faktorem je to, že tedy eh, třetí země produkují fake news, falešné profily. Vy jste hovořil o tom, že Eh, ta částka na boj proti dezinformacím je směšná. Já si myslím, že to je první krok a že nepochybně potřebujeme eh, podporu tohoto parlamentu a rozpočtového orgánu, aby jsme tyto prostředky navýšili, abychom to propojili ještě s prací dalších agentur a eh, orgánů ve členských státech, které bojují proti dezinformacím. Ona o tom konec konců hovořila i paní vysoká představitelka. Jde o ten systém systém rychlé reakce, protože především v, obl- eh, v období voleb je důležité tedy bránit se propagandě nebo rychle na ní reagovat. Eh, musíme být schopni eh, nějak nakládat s tou propagandou na eh, sociál, v sociálních sítích nebo na, eh, v sociálních médiích. Takže, jak jsem řekl, je to eh, pouze začátek, nepochybně to tím neskončí, budeme se snažit učinit všechno, co je v našich silách a důležitá je ta koordinace mezi členskými státy a námi na této úrovni a poslední komentář, kterým to chci ukončit. Ano, eh, dezinformacemi se zabývá Task Force tady v Bruselu, ale myslím si, že musíme eh, se soustředit také eh, na samotné delegace. I ty jsou tedy těmto věcem vystaveny a měli by se jim věnovat. To je všechno. Dobře, palec nahoru. A já tedy předávám ještě jednou slovo našemu panu zpravodaj, pokud nemáte žádné dotazy. Ano, Děkuji, kolegové. Bylo velmi zajímavé si vyslechnout vaše názory, vaši perspektivu a já vám tedy děkuji za veškeré dotazy. Myslím si, že tedy e, na závěrečné zprávě budeme těsně spolupracovat. Rád bych poděkoval vám, pane kolego i vašim kolegům, protože ono je potřeba mluvit naprosto otevřeně. Eh, výbor pro kontrolu eh, rozpočtu není váš nepřítel. Možná se pouze díváme na věci jinak, máme, celou řad, máme dlouhodobou zkušenost. Eh, mnohokrát to bylo pozitivní a je velmi dobré, že spolu dokážeme hovořit i o některých negativních věcech, které je potřeba zlepšit, protože vždycky eh, je to na nás a nikdo není dokonalý. Takže Eh, když už jsme diskutovali o těch chybách, já si myslím, že do budoucna už se nebudeme soustředit na tu chybovost, ale na kontext, protože v kontextu budete schopen mnohem lépe pochopit, v čem byl problém a jak ten problém do budoucna omezit nebo odstranit. Eh, geografická vyváženost, na to se prostě budeme ptát, to nám bude ležet na srdci. A pokud někdo z nás bude zpravodajem na rok 2019, tak doufejme, že budeme moci říci něco pozitivního o této věci, že tam zaznáme, zaznamenáme jistý uh, pokrok, protože pokud je možné dosáhnout vyváženosti z hlediska genderového, tak to nepochybně bude možné i z hlediska geografického. Uh, za 15 let se to nepodařilo. Takže děkuji a přeji vám všechno dobré. So, dann darf ich mich zunächst einmal ganz Takže Děkuji všem, děkuji kolegům, kolegyním a děkuji také eh, panu Rusovi, členovi účetního dvora, který tedy velmi pečlivě připravil zprávu o SVČ a vydal se k nám do Štrasburku. Děkuji i vám, generální tajemník, pane generální tajemníku, za skvělou spolupráci a prosím, vyřiďte náš pozdrav paní Mogherini a vyřiďte jí, že jí náš výbor velmi respektuje nejen její instituci, ale veškerou její práci. Děkuji. Teď máme drobný problém. Chybí nám pan komisař. Je tady? Tak to je skvělé. Právě přišel, takže už nám žádný komisař nechybí, protože mezi tím dorazil. Mimika, Milý pane komisaři Mimiko, mám velkou radost, že vás mohu přivítat v našem výboru a vítám také člena Evropského účetního dvora pana Bodileu Tomeo Muguruzu. Muguruzi. A jsem ráda, že nám tedy nejprve představíte prvotní analýzu účetního dvora. Ich darf ihm hiermit das Wort geben. Dávám vám slovo. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados. Děkuji, Vážení poslanci, vážené poslankyně, je pro mě ctí předstoupit před tento výbor, abych vám v rámci postupu absolutoria představil výsledky práce účetního dvora, které se týkají e, okruhu 4 Globální Evropa, naší výroční zprávy za rok 2018. E, tyto výdaje pokrývají výdaje na zahraniční politiku, podporu hodnot EU, podporu kandidátských zemí a také spolupráci rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc na globální úrovni. V roce 2018 výdaje, které jsme zkoumali, mm, byly zhruba 8 miliard eur. Na rozdíl od jiných kapitol výroční zprávy neprovádíme specifické hodnocení této politiky. Naše práce spočívala v tom, že jsme zkoumali 58 transakcí, kde jsme eh, u 11 nalezli chyby. Z těchto jedenácti transakcí byly, bylo pět chyb vyčíslitelných a šest se týkalo nesplnění eh, právních předpisů. Účetní dvůr také eh, poukázal na jeden případ eh, nespůsobilých nákladů. Například v rámci jednoho projektu, kde bychom dělali kontrolu, jsme mezi podklady nalezli cestovní výdaje, které nebyly způsobilé k získání dotace. Také jsme zaznamenali některé případy nedodržení eh, pravidel pro udělování veřejných zakázek. Ve zprávě také jsme eh, poukázali například efektivní kontroly komise. Ze strany komise v naší zprávě tedy máme příklady i dobrých postupů ze strany komise. Dámy a pánové eh, poslanci, eh, okruh Globální Evropa se spravuje přímo prostřednictvím jednotlivých generálních ředitelství, konkrétně DEVKO, to je rozvojová spolupráce, eh, dále generální ředitelství eh, NIR pro eh, politiku rozšiřování a sousedství a generální ředitelství pro občanské civilní ochranu a humanitární pomoc. A také to má na starosti odbor pro nástroje zahraniční politiky a také to dělají um, delegace, které jsou přítomné ve více než 150 zem, zemích. Uh, pak je tady také spolupráce těch přijímajících zemí, uh, různých mezinárodních organizací, které se také mohou zapojit do zprávy prostředků Unie v tomto ohledu. Chtěl bych vás upozornit na uh, Eh, problémy, které jsme letos měli s tím, abychom včas dostali podklady, eh, které jsou důležité pro naši práci, například pokud jde o transakcí UNICEF a potravinářského programu OSN. Nedostatečná spolupráce při předávání podkladů eh, podstatně ovlivnila plánování našich auditů a v důsledku toho jsme eh, formulovali i doporučení. Kromě toho, že provádíme audity transakcí, které potom eh, slouží k určení eh, celkové chybovosti, zpráva také zkoumá reziduální chybovost generálního ředitelství pro sousedství a rozšiřování a ty zprávy, výroční zprávy jednotlivých generálních ředitelství eh, DEVKO a ECHO. V roce 2018 generální ředitelství NIR mělo eh, vlastně tu studii o rezidálních chybovosti zadanou pro externí firmu. Letos se zdvojnásobil počet transakcí, u nichž bylo plné potvrzení na základě práce dalších auditorů, aniž by tedy se ověřilo, zda tato práce jiných auditorů skutečně proběhla vhodným způsobem. Pokud jde o nápravné možnosti generálního ředitelství pro civilní ochranu a humanitární pomoc, navzdory snahám vyjmout z výpočtu eh, částky předfinancování a zrušené příkazy k vracení a vrácené úroky. Konstatovali jsme, že tyto částky byly nadhodnoceny v odhadech generálního ředitelství. Kromě toho, pokud jde o potvrzování e, zákonnosti řízení, účetní dvůr vyhodnocoval i výnosnost u 15 završených projektů. Dělali jsme kontroly v terénu, pokud jde o vlastně výkonnost eh, v eh, Ukrajině, Alžírsku, Bosně a Hercegovině a Laosu. Až na jeden případ všechny zkoumané projekty měly jasné ukazatele návratnosti, eh, které se daly ověřit byl tam dobře strukturovaný rámec pro vykazování výsledků a odhady byly realistické a životaschopné. V této oblasti jsme letos formulovali tři doporučení pro komisi. Za prvé, to je doporučení, na které jsem narážel. Komise musí přijmout potřebná opatření proto, aby se posílila povinnost mezinárodních organizací předávat účetnímu dvoru dokumenty a informace, které účetní dvůr potřebuje pro svou práci. Za druhé, doporučili jsme, aby se schválila opatření, na přijetí metodiky pro vyhotovení studií reziduální chybovosti v generálním ředitelství pro politiku sousedství, tak, aby se omezila rozhodnutí, která se opírají o plnou důvěru v práci třetích eh, firm nebo jiných auditorů. A konečně doporučujeme komisi, aby revidovala eh, výpočet prováděný generálním ředitelstvím pro civilní ochranu ohledně jejich eh, kapacit na nápravná opatření, pokud jde o získávání zpět vynaložených prostředků. Vážení poslanci, vážené poslankyně, na závěr bych chtěl poděkovat eh, za spolupráci komisi eh, s účetním dvorem. Eh, děkuji za kvalitní atmosféru spolupráce během posledních let a děkuji také za konkrétní práci na této výroční zprávě. Děkuji mnohokrát za pozornost a jsem vám k dispozici pro případné dotazy, které byste mohli mít. Gracias. Děkuji. Zunächst einmal darf mich ganz tak především děkuji za tento velice precizní přehled a nyní dávám slovo panu komisaři Nimicovi. Děkuji, vážená paní předsedající. Dobré ráno všem. Chtěl bych poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za prezentaci své zprávy a podrobných postřehů. Chtěl bych také poděkovat eh, paní předsedkyni a zpravodajce Holmajerové za pozvání na tato slyšení. Komise bere práci účetního dvora a jeho doporučení velmi vážně. V roce 2018 jsme eh, rovněž naplnili doporučení účetního dvora a Eh, postupovali jsme eh, prozíravě a s diferencovanou analýzou eh, všech chyb a měr chybovosti, jelikož účetní dvůr zveřejňuje pouze chybovost za celý všeobecný rozpočet, celý souhrný rozpočet, nikoli z kapitoly. Já budu hovořit o Eh, chybovosti v oblasti eh, naší. A tím se vlastně dostávám druhé věci, a to je, jak politiky vypadají, jaké mají efekty přímo v terénu. Hm. Eh, snažíme se, aby výsledky našich zásahů v terénu byly co nejsilnější, nejúčinnější. Musíme objektivně dosahovat eh, cílu programu, na které jsou většiny prostředky. Pokud se týče rozpočtové podpory, zde eh, je nám umožněno vést eh, strukturovaný dialog na vysoké úrovni s příslušnými zeměmi Eh, což přispívá k jejich rozvoji v oblastech veřejných financí, korupce, korupce makroekonomické stability a kvality veřejných politik. Je to investice do systému našich partnerských zemí, eh, která jim umožní eh, zkvalitnit svoji vlastní státní zprávu, zlepšit transparentnost a bojovat proti korupci v oblasti veřejných fondů. Pokrok ovšem není e, úplně stejný všude, ale máme zde celkové trendy. Vyhodnocování e, programů e, rozpočtové podpory nám vlastně podporují současná zjištění. Rozpočtová pomoc, rozpočtová podpora se ukazuje jako nejefektivnější nástroj prosazování naší politiky. Partnerské země eh, se pohybuje velmi obtížném kontextu eh, v oblasti různých politik a eh, vždy se prokazuje, že právě rozpočtová podpora funguje dobře. Rovněž jsme zavedli strategická partnerství s mezinárodními organizacemi, zejména s OSN, Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem Eh, tak, aby eh, rozpočtová podpora se stala významnějším eh, nástrojem v globálním měřítku. Snažíme se vynakládat rozpočtové zdroje tak, abychom je, aby jejich efekt byl co nejlepší, rozdělen na jednotlivá odvětví a regiony. Dále jsme se zabývali otázkou čtyř svěřenských fondů EU, díky nimž Evropská unie je nyní viditelnější a také prostřednictvím eh, angažmá členských zemí. Dá se říci, že naše finanční příspěvky mají větší dopad. Eh, používáme také zrychleného způsobu svalování a lepší inkluzivity. Angažmá Evropského parlamentu je zde velice cené. Máme také investiční plán a e, zde máme rozpočet 1,5 miliardy, e, které se rozdělily mezi 28 garančních projektů. K tomu patří 17 miliard eur e, v soukromých investic já jsem eh, nové garance podepsal eh, právě tento měsíc a navíc eh, je zde 2,5 miliardy eur, kde je toto věnováno do takových smíšen, takzvaných smíšených intervencí a tím se odblokovávají další peníze ve výši 25 miliard eur v oblasti dopravy, udržitelné energetiky, rozvoj veřejného soukromého podnikání a zemědělství. Dále externí finanční nástroj EU na léta 21 až 27 se připravuje a pokrok je velice dobrý. První trialog o rozvojovém nástroje pro spolupráci eh, byl dobrým začátkem. Nyní je důležité, abychom pokračovali eh, rychle dále, tak, aby eh, tento nástroj mohl být schválen včas před zahájením fungování v lednu 2021. Snažíme se samozřejmě maximalizovat přínos zahraniční činnosti EU a chceme, aby se toto stalo e, prioritou. Proto opravdu chci spoléhat na vaší spolupráci. Pokud se týká e, současného nebo letošního absolutoria, e, my jsme podali dvě výhrady. Jedna, který musíme reflektovat v DGNIA a DEFCO prostředky, které mezi těmito dvěma DG byly eh, sdíleny. Dále jsou tady prostředky pro eh, Komisi Africké unie. Eh, my jsme toto museli pozdržet, poněvadž jsme čekali, nebo stále čekáme na to, jak dopadnou audity vnitřní a pokud budou do konce roku Eh, schváleny a dopadnou dobře, můžeme eh, naše výhrady stáhnout do počátkem příštího roku. My děláme všechno pro to, aby prostředky byly vynakládány správně a účinně. To je náš eh, dluh a náš závazek vůči Evropanům a lidem v celém světě. A chceme tímto způsobem s vaší podporou pokračovat správným směrem. Ano, děkuji vám. Eh, my v současné době eh, to máme eh, trošku, trošku zmatečné, poněvadž je tady také e TF, čili otázka je, jestli tady začneme body 4 a 5 dohromady. Já možná, že Možná, že ty bys mohl začít s EDF a já potom se e, připojím s Devkem a možná, že e, tím ušetřím panu komisaři e, spoustu slov. A nebo je třeba, aby někdo za účetní dvor někdo něco řekl k EDF? to trošku teď nevím, jak mám pokračovat, tak možná, že dáme slovo nejdříve soudnímu, eh, pardon, účetnímu dvoru. A eh, my už jsme to vlastně začali směšovat, tak už to tak dotáhneme i do konce. Senora prezidenta, eh... Vážená paní předsedkyně, tak já tedy velice rád vás nyní seznámím se zprávou o Eh, evropských rozvojových fondech. Eh, ve finančním období 2018 se jednalo eh, o částku 4,1 miliard eur, kterou jsme zkoumali. Evropské rozvojové fondy jsou důležitým nástrojem pro to, aby EU podporovala pomoc pro rozvojovou spolupráci. Podle názoru účetního dvora Eh, účetní uzávěrka 8., 9., 10. a 11. Evropského rozvojového fondu v roce 2018 eh, věrně eh, prezentuje finanční stav k 31. prosinci a také výsledky operací, finanční toky a změnu v čistých aktivech. To vše tam je dobře v těch účtech zachyceno. Eh, podle názoru účetního dvora i eh, příjmy eh, jsou zákonné a v pořádku. Pokud jde o výdaje, v účtech je poměrně vysoká chybovost 5,2 což je vyšší než je ten práh významnosti podle naší metodiky. Ten je ve výši 2%, tento práh významnosti a proto musíme vyjádřit nepříznivé stanovisko k zákonnosti ehm, výdajů z těchto evropských rozvojových fondů. V roce 2018 jsme zkoumali reprezentativní vzorek 125 transakcí, z toho 51 bylo mm, postiženo chybou eh, a 39 z nich eh, bylo eh, s finančním dopadem. Hlavní část chyb Eh, je způsobena nedostatečnými základními podklady, průkaznými podklady. Dále ty chyby jsou dány neplnění ehm, norem pro udělování veřejných zakázek a také přijímáním nespůsobilých výdajů. V některých případech, kde jsme zaznamenali chyby, komise přitom měla dostatečné informace pro to, Eh, aby eh, zabránila těmto chybám nebo aby je napravila předtím, než eh, tu platbu, ten výdaj odsouhlasila. Pokud by ty informace, které měla k dispozici, řádně využila, pak by odhadovaná chybovost ve výdajích DF byla o 1,3 procentních bodů nižší. Jak už jsem uvedl v souvislosti s rozpočtovým okruhem Globální Evropa, u evropských rozvojových fondů jsme také měli problémy s nedostatečnou spoluprácí ze strany některých mezinárodních organizací a kvůli tomu jsme v tomto smyslu formulovali doporučení pro eh, komisi ve stejném duchu jako u toho předchozího eh, programu. Eh, pokud jde o analýzu, kterou jsme prováděli, u studie eh, reziduální chybovosti, to je takzvaná studie RER, e kterou si objednala eh, DG DEVCO, <coughs> tak jsme poukázali na některé metodické nedostatky při výpočtu chybovosti. Za prvé, nedostatečný počet kontrol, které se provádějí přímo v terénu za druhé nedostatečné nebo neúplné kontroly u udělování veřejných zakázek a za třetí systémy pro odhady a výpočet chyb. Za tímto účelem doporučujeme komisi, aby zlepšila svou metodiku a příručku pro studii, která se realizuje o reziduální chybovosti. Při jednotlivých návštěvách a kontrolách, které jsme prováděli v terénu, Naši auditoři zjistili případy efektivního používání eh, majetku a zařízení, který byl nakoupen eh, z těch auditovaných projektů. Byly tady dobré příklady osvědčených postupů, ale také jsme konstatovali situace, kde ta efektivita a účinnost nebyla úplně zřejmá, anebo byly tady pochybnosti o udržitelnosti některých projektů v čase. Eh, které, těch projektů, které byly financovány z evropských prostředků. Jak už jsem říkal, podrobnější vysvětlení, podrobnější příklady naleznete eh, právě v této zprávě. Děkuji za pozornost a jsem vám k dispozici pro případné eh, otázky nebo vyjasnění. Děkuji. Ganz herzlichen Dank. Jetzt habe ich vernommen. Děkuji. Pochopila jsem, že pan komisař Mimika by chtěl přesto říct něco k EDF, takže eh, ho necháme promluvit a následně tedy spojíme obě kola otázek. My jsme byli trochu eh, iritováni, když jsme EDF tedy spojili s DEVkem a vy tedy chcete k tomu něco říci, takže prosím. Ano, děkuji. Vážení poslanci, rád bych poděkoval Evropskému účetnímu dvoru za, tu, dvoru za to, že představil výroční zprávu o EDF. Nejprve bych se chtěl zaměřit na otázky, které jsou pro EDF přímo relevantní. Jsme vděční účetnímu dvoru za jeho práci, protože je to pro eh, práci komise vodítko. Snažíme se zlepšit naše systémy, chybovost změřená účetním dvorem eh, pro EDF pro rok 2018 se zvýšila. Eh, navzdory tomu, že jsme nezměnili systém, to znamená, že je to spíše fluktuace, není to statisticky významný trend, který by hovořil o růstu chybovosti. Chceme tedy zjednodušit a vyjasnit je, eh, pravidla a postupy, zlepšit školení zaměstnanců, partnerů, zavést lepší kontroly, tak abychom mohli chybovost v nadcházejících letech snížit. Určitě jste zaznamenali, že účetní dvůr ve své výroční zprávě o EDF konstatoval nedostatek spolupráce s mezinárodními organizacemi. To je politování hodné a e, je to pravděpodobně dáno také velmi krátkými lhutami, které je potřeba během auditu uplatňovat. E, komise učiní všechno, co bude v jejich silách, aby zlepšila spolupráci s mezinárodními organizacemi a aby tedy napomohla s e, zjednodušení procesu auditu. Eh, reziduální chybavost pro eh, DG Devco tedy zaznamenala v roce 2018 snížení eh, u EDF je ta chybovost větší, což je normální. Dvě chybovosti nicméně slouží různým účelům a nezmění, neměří stejné věci. Účetní dvůr nebo chybovost účetního dvora, která se týká EDF, se opírá o množství nepřijatých e, plateb během určitého období a transakce analyzované Evropským účetním dvorem e, náleží nebo souvisí spíše s probíhajícími smlouvy a to znamená, že chybovost e, účetního dvora hovoří nebo vypovídá spíše o platbách. díky vnitřním kontrolám máme do určité míry možnost tyto chyby omezit. Chyby zpěté s transakcemi, reziduální chybovost, která se týká všech aktivit DG DEVCO, znamená tu chybovost, která zůstane eh, neobjevená, neodstraněná poté, co vyčerpáme všechny možnosti. To znamená, že vysoká E, chybovost, ke které dospěl účetní dvůr, jasně ukazuje, že Evropská komise je schopná odstranit chyby dříve, než jsou tedy e, smlouvy uzavřeny. Jakékoliv hodnocení aktivity EDF by mělo vzít v potaz velmi eh, riskantní a komplexní kontext, ve kterém působíme a také, jak jsem řekl ve svém předchozím projevu, eh, máme vždycky možnosti zlepšení a právě proto eh, zavádíme konkrétní kroky, tak abychom naplnili doporučení ze strany účetního dvora snahy spjaté s EDF eh, je potřeba zasadit do širšího politického kontextu našich vztahů se zeměmi a KT musíme tedy eh, naplnit rámec postkotonu, protože to je naprosto klíčové pro to, abychom naše partnerství byli schopni transformovat eh, do nového politického rámce, který, který eh, bude odrážet cíle udržitelného rozvoje. Pokud jde o naše partnerství s, part, eh, s Afrikou, tak já se domnívám, že eh, spoj, spojení mezi EU a Afrikou zahájené panem předsedou Junkrem je důležitým milníkem v rámci našeho strategického partnerství, které bude ku prospěchu obou kontinentů a obou, občanů na obou stranách. Eh, posílí to investice v Africe, posílí to obchod, vytvoří se tím pracovní místa a také budeme investovat do vzdělávání a do schopností. Eh, operační dopad na svěřenecké fondy, dejme tomu svěřenecký fond EU pro Afriku, to, eh, ten se projevil jako velmi účinný a rychlý nástroj pro reakci na výzvy, které, kterým čelíme v různých částech Afriky. a Podobné je to tedy se svěřeneckým fondem Beku. Ten se také e, v rámci spolupráce s Afrikou osvědčil. Pokud tedy chceme naplnit naše politické vize v rámci období postkotonu a vzhledem k tomu, co jsme tedy e, vyslech, co jsme si vyslechli od Evropského parlamentu, jeho dlouhodobé požadavky, tak se tedy e, snažíme dbát na tyto části všeobecného rozpočtu EU. Evropský parlament tedy bude vykonávat svoje kontrolní pravomoci Eh, vzhledem k tomu, jak tedy eh, vynakládáme finanční prostředky ve spolupráci eh, s partnery e AKT. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout větší konzistentně a že se tedy budeme moci více soustředit na výkon a výsledky. Vážení poslanci, pojďme se soustředit na to, aby naše spolupráce v rámci EDF byla co možná nejefektivnější. A ještě jednou vám děkuji za vaši podporu a za všechny konstruktivní připomínky. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Eh, budeme postupovat tak, že nejprve eh, promluví paní kolegyně Rivazy a já, protože jsme eh, spravodajkami, stínoví spravodajové jsou v podstatě stejné, stejní, někdy se liší, to znamená, že Následně tedy se budou moci zepsa, zeptat. Já nejprve předám slovo paní kolegyně Rivazi, která se zeptá na EDF. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Mimico. My jsme se seznámili už v předchozím volebním období a děkuji také účetnímu dvoru, protože je dobré, když účetní dvůr analyzuje všechny výsledky a vyhodnotí je. Chtěla bych říci nejprve kolegům, že rozpočet ERF, ať už je to ze strany EU členských států nebo EIB, tak je to rozpočet vysoký, zhruba 74 miliard eur. A my jsme tedy e, prvním dárcem rozvojové pomoci na celém světě. A e, viditelnost Evropské unii ale opravdu tomu neodpovídá a generální ředitelství by tedy měla být trochu náročnější, eh, pokud jde o viditelnost EU. Já to říkám i ve Francii. Nedostatečně zdůrazňujeme, že Evropa něco financuje. Hlavní cíl evropské rozvojové pomoci je snížení a nakonec vymícení chudoby. To je opravdu základní aspekt celé rozvojové pomoci. A proč to tady říkám? Protože zjišťujeme, že se objeví trochu znepokojivý trend, eh, v 11. ERF a sice to, to je cíl bezpečnosti a migrace a ten cíl vlastně odchyluje směřování fondu od toho hlavního cíle, jimž je vymícení chudoby. Já samozřejmě chápu, že je třeba řešit migraci, ale k tomu by se neměly využívat tyto fondy. Hovořil jste o dohodách z Kotonu, které končí v únoru 2020. V období po Kotonu toto bude nástroj eh, velice významný a bude tedy třeba ho řádně využívat. A pak je tady ještě další věc. Evropský parlament i komise se na tom shodují že by ERF měl být eh, začleněn do rozpočtu Evropské unie, eh, Ať už schválíme absolutorium nebo ne, tak my jako Evropský parlament máme pravomoc při sestavování rozpočtu a mm, měli bychom eh, také mít tady vliv na eh, sestavování rozpočtu na ERF, aby to bylo vyvážené. Já se nebudu vrátit k té zprávě účetního dvora, protože jste o tom hovořil, ale chtěla bych se zmínit o doporučení evropských, Evropského parlamentu, tak jak jsme je formulovali u absolutoria za rok 2017. Položili jsme otázky, analyzovali jsme vaše odpovědi. Já bych k tomu chtěla ještě pár věcí dodat k těm klíčovým doporučením. Za prvé, jedná se o strukturované hodnocení aktivit 11. Eh, ARF v oblasti výsledků lidských eh, eh, práv. Já se pohybuji v Africe celé roky, už 40 let, a říkám si, uvědomujete si tu, ten objem peněz, který vám dáváme a jak se mění situace v oblasti lidských práv nebo životního prostředí no tam vlastně není žádné strukturované hodnocení tohoto vývoje lidských práv a životního prostředí a to je velký nedostatek, který je třeba včas řešit. Je třeba se zamyslet nad tím, co chceme dělat, určit si, jaké mají být výsledky, dopady projektu, navázat to na konkrétní cíle a to zatím tedy generální ředitelství DEVKO nedělá. Pokud jde o přímou rozpočtovou podporu, komise nám odpověděla, že tato přímá rozpočtová podpora znamená převádění vysokých částek přímo do rozpočtu přijímajícího státu, ale je třeba, aby to bylo navázáno na řešení konkrétních odvětvových problémů a případnou technickou pomoc. Poté, co jsem si přečetla vaše odpovědi, tak jsem stále nespokojená s tím, jak tedy se toto využívá a jaká je zpětná dohledatelnost, když ty evropské prostředky jsou vlastně sloučeny s rozpočtem partnerské země. Zvláště, když se nejedná když se jedná o partnerskou zemi, kde nefunguje demokratická kontrola, nefungují sdělovací prostředky a je potlačována občanská společnost. Mně se to líbí, ta rozpočtová podpora, protože Evropa je jediná, kdo to dělá. Nedělají to Číňani eh, ani další země. Ale myslím, že tady není dostatečná zpětná dohledatelnost a mohl by na nás někdo útočit. My tedy tady musíme hájit Evropu a někdo by nám mohl říct, no ale teď není vůbec jasné, kam ty peníze přejdou. A já tedy myslím, že je e, třeba zlepšit kontrolní mechanismus, pokud jde o chování přijímacího státu v oblasti korupce, dodržování lidských práv právního státu a pravidel demokracie. Ještě pár věcí. Viditelnost EU dáváme velké částky, často se jedná o mezinárodní organizace, které to zprostředkovávají a nedodržují tu viditelnost EU. To je třeba zlepšit. Jak tedy postupovat? Paní předsedkyně žádá o ukončení. Ještě dvě minuty, prosím. Jednu minutu. Pokud jde o svěřenské fondy, tam já nejsem spokojená, protože je tady příliš mnoho peněz eh, ze svěřenských fondů na, eh, na bezpečnost a migraci a to je skutečně odchýlení se od cílů ERF. A posledním příkladem je Eritrea eh, nevládní organizace, některé za mnou přišly a řekly mi, Evropská unie bude podepisovat smlouvu na 20 milionů eur a tam tedy přijímáte, že eritrejská firma využívá tedy národní pracovní sílu, ale to jsou i lidé, eh, kteří jsou nuceni k práci. Jak tedy můžeme zdůvodnit, že EU bude budovat silnice v Eritreji a bude se přitom využívat nucená práce? A přitom byste mohli zaplatit místní obyvatele, kteří by dostali řádnou mzdu. Skončila jsem, paní předsedkyně, ale bylo opravdu důležité to všechno říct. Předsedkyně, ano, to chápu, ale je třeba otázky zkracovat, protože i další kolegové mají své dotazy. Ale já jsem zpravodajka, říká paní Rivasi. Eh, takže já nejprve poprosím pana komisaře o odpověď a pak se vyjádřím já ke své oblasti, protože ta otázka byla velmi obsáhlá, takže by to zapadlo. Děkuji, paní předsedkyně. A Děkuji také paní poslankyni za její komentáře, doporučení a otázky, které se týkaly celkového použití peněz daňových poplatníků v EU. Já se domnívám, že musíme tedy zlepšit, posílit viditelnost naší vnější činnosti. Pokud jde o přímý management, o projekty, které děláme přímo, tak bych vás rád ujistil, že viditelnost je dobrá, že ty projekty jsou viditelné. A to v celé Africe a konec konců všude tam, kde takovéto pro, přímé projekty děláme, tam eh, jsou tedy jasně vidět eh, značky EU, vlajka EU. Pokud hovoříte s vládami, s lidmi, tak jsou si vědomi toho, že se jedná o projekt EU. Ale pokud děláme ty projekty speciálně s mezinárodními organizacemi, tak musím přiznat, že ta viditelnost není zajištěná, anebo je mnohem menší. Já jsem se snažil našim partnerům, vládám, prezidentům vysvětlit, když hovoří o velké podpoře, o rozvojové pomoci Světové banky, agentur OSN, tak jim vždycky říkám, pojďte, podívejte se na to tak, že minimálně 30% projektů jsou projekty financované EU. My vynakládáme minimálně 30% eh, všech prostředků v rámci OSN nebo Světové banky. Ale to je věc, o které tedy můžeme komunikovat přímo s před představiteli těch zemí. Nicméně tady musíme vytvořit mnohem lepší podmínky pro tu naši viditelnost a to i v rámci strategického dialogu, který vedeme s mezinárodními organizacemi. Nebo v rámci eh, výročních, víceletých memorandum, memorand o porozumění, eh, která jsou vodítkem pro naše spolupráce. Myslím si, že by to mělo být mnohem konkrétnější a že by to tedy mělo poskytnout mnohem větší viditelnost, tak aby Evropská unie nebyla pouze největším poskytovatelem oficiální rozvojové pomoci, ale abychom také byli nejviditelnějším e, poskytovatelem ODA. Pokud jde o vymícení chudoby, tak bych vás rád ujistil, že to, jak tedy realizujeme rozvojovou spolupráci. Pokud se podíváte, jak to vypadá e, konkrétně, jaká je povaha těch našich projektů, tak zjistíte, že právě vymícení chudoby je jádrem a středobodem veškerých našich snah. A tak tomu bude i do budoucna. Je to naše odpovědnost, která vyplývá z cílů pro udržitelný rozvoj, e, právě vymícení chudoby je jádrem cílů udržitelného rozvoje, to znamená, že to bude i nadále poměrně viditelné v rámci našich rozvojových snah. Souhlasím s vámi i v tom, že bychom, možná bychom neměli tedy eh, přestat počítat peníze které vkládáme do rozvojové spolupráce. Ale neměli bychom se soustředit pouze na to. Měli bychom tedy vytvořit nějaký strukturovaný, systematický způsob, jak měřit výsledek naší práce, jak měřit výsledky, ke kterým dospíváme. My už jsme se tedy snažili o vytvořit eh, metodologii pro měření výsledků, cílové indikátory, díky nimž bychom byli schopni každému prokázat, k čemu naše rozvojová pomoc byla, jaké přinesla výsledky v partnerských zemích. To znamená, že ten rámec výsledků, výsledkový rámec se vyvíjí a my postupujeme vpřed v tom smyslu, že se snažíme o kontinuální data díky nimž bychom tedy mohli lépe představovat výsledky, jichž v rámci rozvojové spolupráce dosahujeme. A nyní k těm kontrolním mechanismům. Dovolte mi, abych ještě jednou řekl, že jsou stanoveny v rámci finančních pravidel, kterými se řídíme. Je tam celá řada úrovní kontrolních mechanismů. Ve všech našich projektech rozvojové spolupráce. E, je to součástí e, DG DevCo, součástí delegací, ale souhlasím s vámi v tom, že bychom se tomu měli věnovat více, že bychom měli intenzivněji spolupracovat a měli bychom do, měli bychom do toho více zapojit organizace občanské společnosti, tak abychom z nich e, neučinili pouze partnery v implementaci, ale také v monitorování, v kontrole a v dalších částech projektů rozvojové spolupráce. A nyní ty svěřenecké fondy. Omlouvám se, pane komisaři, ale Eh, hovoříte už více než 6 minut a je tu celá řada dalších kolegů, kteří se chtějí na něco zeptat. Pokud je o svěřenecké fondy, tak já bych rád řekl, že bychom mohli tedy pokračovat eh, nebo postupovat lépe, rychleji při využívání svěřeneckých fondů. Ty svěřenecké fondy začaly na začaly fungovat na poput tohoto parlamentu. Byli jsme požádáni, abychom tedy eh, se neobraceli na svěřenecké fondy mezinárodních organizací, ale abychom více využívali naše vlastní svěřenecké fondy. To znamená, že bychom neměli extenzivně rozšiřovat uh, naše nástroje, zavádět další svěřenecké fondy, ale myslím si, že zatím tedy ty svěřenecké fondy uh, byly užitečné především při potírání těch příčin migrace. Díky nim jsme mohli vytvořit správnou rovnováhu a správnou spojitost mezi naším programem v oblasti migrace a v oblasti rozvoje. A takto bychom k tomu chtěli přistupovat i do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A Nyní tedy navážu já se svými dotazy. Nejprve tedy spolupráce s Komisí eh, Africké unie. Komise eh, tady vznesla výhradu A protože Komise Africké unie se podílí na tom eh, mírovém nástroji, já bych se ráda zeptala, eh, čeho se ta eh, výhrada týká a co je potřeba splnit, tak aby ta výhrada mohla být odstraněna. A to byla tedy první otázka a nyní ta druhá otázka. Ta se týká spolupráce s těmi takzvanými prováděcími partnery, implementing partners, jak je možno zlepšit spolupráci s účetním dvorem. Musím říci, že já jsem ve výboru pro kontrolu rozpočtu eh, činá již velmi dlouho. Byla jsem členkou postupně místo předsedkyní a předsedkyní. Já si pamatuju, že v minulém legislativním období jsme měli spolupráci eh, nebo problémy ve spolupráci eh, s UNICEF a s dalšími agenturami já nyní zjišťuji, že máme stále problémy. To znamená, že já bych se chtěla zeptat, jakým e, způsobem bychom mohli formulovat tedy nebo koncipovat dobrou spolupráci, tak aby e, tedy OSN se Eh, smířilo s tím, že my jako poslanci tady máme mít možnost eh, prověřit, jestli finanční prostředky byly vynaloženy vhodným způsobem. A dovolte mi, abych zopakovala otázku paní kolegyně Rivazy, která se týká nucených pracovníků. Můžeme zaručit, že nedojde eh, k použití finančních prostředků k účelům, které by měly jakoukoliv souvislost s nucenou prací. Na to bych tady chtěla slyšet naprosto jasnou odpověď komise. Zatím se nám jí nedostalo, to znamená, že já tedy tu otázku kladu ještě jednou a obecněji. Eh, chtěla bych, abychom to mohli zaručit a pak ta zbytková chybovost a s tím zpětá studie. Komise tady uvádí nejstarší transakce, které eh, pochází až z roku 2006. Jak je možné, že, se, že je ta eh, zbytková chybovost zpětá s eh, transakcemi z roku 2006? To je 12 let. Máte proto nějaký důvod? Nebo co je to za případ? Co to je za projekt? Jak je možné, že tady pracujeme na roku 2006? A komise oznámila, že je tady tedy rámcová dohoda z, eh, z OSN, pokud jde tedy o Updated Terms of Reference. Eh, mohl byste nám vysvětlit, jaký je obsah, eh, nebo mohl byste nám ty Terms of Reference poslat, tak abychom se s nimi mohli seznámit? Paní kolegyně Rivazy se ptala ještě na jednu věc, a sice, jak budeme schopni kvantifikovat náš úspěch, jak můžeme náš úspěch nějak kvantifikovat. O tom bychom se pravděpodobně měli pobavit více eh, dopodrobna, jak je možno tedy vyčíslit ty úspěchy, pokud jde o potírání příčin eh, uprchlictví nebo potírání chudoby. Jaký je základ kvantifikace? To mi ještě není úplně jasné. A byla bych tedy velmi ráda, kdybyste mi na to mohli poskytnout odpověď. A na, panu, na pana Eka bychom měli ještě jednu otázku. Global Europe, tak tam nemáme žádnou konkrétní chybovost a já se ptám, jaký by musel být ten vzorek, abychom mohli dospět k nějaké konkrétní chybovosti. To je tedy otázka nejen na Evropský účetní dvor, tak, ale také na komisi. A Chybovost 5,2 Já jsem si vědoma toho, že pracujeme ve velmi obtížné oblasti. Nicméně 5,2 to je tedy vzhledem k částkám, které platíme poměrně dost. A tato chybovost se zásadně liší od té chybovosti, kterou uvádí komise. To znamená, že bych ráda Evropskému účetnímu dvoru i komisi ráda položila dotaz, jaká opatření je potřeba přijmout, abychom tu chybovost ve výši 5,2 snížili, protože je poměrně vysoká. Já chápu komisi, když říká, že už to skorigovala, takže se ptám, eh, jaké částky se získaly zpět. Zjišťuji, že nebyly nějak velké, to znamená, že e, pravděpodobně budeme muset pozměnit samotné struktury a proto se vás tedy ptám, jak e, vzniklo těch 5,2 chybovosti, kde se, to, kde se ta chybovost vzala. Herr Thank you very much. Pane komisaři, děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Pokud se týče eh, výhrad eh, k tomu, jak je to tady s tou implementací vůči Africké unie, tak ano, Africká komise je důležitým implementačním partnerem už řadu let. A to zejména pokud se týče toho mírového nástroje, eh, což de facto se podílí 20 tedy ten podíl, který prochází Africkou komisí. My jsme celou tu dobu měli takovou obavu, že eh, vlastně z nejistot, eh, zejména pokud se týče kapacit Africké unie, zejména pokud se týče veřejných zakázek, zda tedy budeme moci zcela spoléhnout, spoléhat eh, na využívání, respektive zprávy informace o využívání našich prostředků. V rámci mnoha kontaktů, dohod, písemných dokumentů jsme se pokoušeli o získání jakéhosi ujištění toho, že bude možné eh, se opravdu dopracovat k maximální možné úrovni implementačních standardů. A abychom abychom urychlili eh, tedy to posuzování, to pilíře Africké komise, eh, tak eh, můžeme říci, že jsme proto leco udělali a za několik měsíců budeme mít eh, potvrzení toho, že kapacita řízení eh, různých tedy pořizovacích eh, standardů a standardů vyhlašování zakázek, že to tedy skutečně bude možné, tedy že my to opravdu tedy během několika měsíců dostaneme a budeme moci stáhnout naši výhradu. Naši mezinárodní partneři jsou zároveň implementačními partneři, to jsou různé organizace a my vlastně v některých případech eh, tam nejsou ty též problémy jako v případě Africké komise. De facto oni jsou už dobře Eh, posouzeny, pozitivně posouzeny, máme různé dohody, eh, memorandum porozumění a tak dále. Nicméně přetrvává zde problém zejména v souvislosti s poskytováním nezbytných dokumentů, zejména pro účely auditu. A zdá se, že to je poměrně důležitý faktor, který podle mého názoru poněkud zvyšuje chybovost až na tu nepřijatelnou úroveň 5,2 To ovšem není žádná nějaká náhlá změna v naší politice nebo politické vůli mezinárodních organizací, pokud se týče poskytování dokumentů. Je to více méně taková nějaká směsice faktorů, například toho, že eh, mezinárodní organizace měly měleně času na poskytnutí relevantní dokumentace. Ovšem, to není eh, zdůvodněním, eh, které bylo přijatelné pro to, jak pomalu se zde pracuje. Proto v rámci DEFCO jsme se rozhodli eh, plně vyhovět doporučením účetního dvora a eh, přímněji se zapojit do komunikace s těmi mezinárodními organizacemi, včetně nabídky technické pomoci tak, aby byly schopny poskytovat včas potřebné dokumenty. A aby se tedy plnily všechny ty závazky, které byly zcela jasně, zcela jasně stanoveny. Tak eh, teď je to daleko vyšší míra spolupráce nežli dříve a my jsme nyní angažováni ve strukturálním dialogu, mm, takže eh, je, je, to, je, to, je to pro nás eh, je, je to pro nás eh, skutečně nový přístup. Pane komisaři, říká paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že nemáme mnoho času, zejména tak a mnoho otázek nebylo dosud zodpovězeno, zejména pokud se týče nucené práce a podobně, prosila bych o písemné odpovědi. Pan komisař, ano, my samozřejmě písemně vám eh, popíšeme, jako máme metodiku a jak eh, se to vlastně plní všechno. Dobře, děkuji. Já tedy dám ještě slovo paní kolegyni Ben Bekové a dalším. Děkuji, paní eh, předsedající. Ano, takže hovoříme o obou eh, absolutorii. Začnu komisí. Především chci poděkovat eh, za práci odvednou v posledních pěti letech. Také bych chtěla poděkovat účetnímu dvoru, zejména panu Rozovi, za prezentaci zprávy. Já s začátkem bych eh, se chtěla omluvit, protože vím, že v těch písemných otázkách došlo k určitému nedorozumění. Eh, vy jste vlastně eh, je nedostali, to jsme my nedostali odpovědi. Nicméně my tedy je odešleme ještě jednou a prosíme o zodpovězení v přiměřeném čase. A také můžeme písemně dát dispozici Eh, písemné podrobnosti budou třeba. Pokud se týče pracovního dokumentu k návrhu eh, rozpočtu 2020, eh, část 9 k mezinárodním organizacím, tak jejich definice jsou jiné ne, ne, non-profit organizace asimilované rozhodnutím komise. Můžete prosím říct něco více o kritériích podle nichž se rozhoduje komise v tomto případě a od kdy se takováto rozhodnutí přijímají. Já bych ráda eh, měl ještě další, eh, další možná podrobnosti tady k tomu a eh, ráda bych, kdybychom to mohli mít písemně. Čili to je moje jediná otázka k absolutoriu komise a nyní k EDF. Eh, vaše písemné odpovědi jsou velice eh, podrobné. Já mám jenom několik komentářů k otázce 1. 1a. Tady říkáte, že je možné aplikovat sankce, pokud partnerské eh, organizace odmítnout poskytnout podpůrné dokumenty. Můžete prosím říct, zda už takové sankce byly použity a kdy naposled? A bod B, otázky 1. Tady jste jasně vysvětlil, že chybovost e, se souvisí občas tedy s nedodáním podpůrné dokumentace ze strany mezinárodní organizací a v souvislosti s tím jste také změnil e, omezený čas pro provádění auditu účetního dvora. Čili mě by zajímalo, jestli uvažujete o eventuálním prodloužení termínu pro podávání dokumentů, aby se snad snížila chybovost. No a na závěr chci poděkovat za transparentnost v souvislosti s bodem D, otázky 1. Tam říkáte, že ta chybovost je e, možná důsledkem přetížení a nedostatku lidských zdrojů a my velice, e, e, velice tedy si vážíme vaší otevřenosti. Ano, děkuji, paní kolegyně Porit. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, eh, za eh, vaše vysvětlení a za to, že jste mezi nás zavítal. Eh, několik otázek z mé strany. Za prvé tedy chybovost a horší spolupráce s Africkou unii. Vy jste úvodem zmínil, že Eh, krátké lhůty, které je tady třeba splnit a eh, v kombinaci tedy s těmi procesy, které nejsou jednoduché, tak eh, tady vlastně Africká komise nemá tak, tolik lidských zdrojů jako Evropská komise a s jejich omezenými zdrojmi je opravdu těžko stíhat lhůty jste řekl, že toto by se mohlo zlepšit. A že tedy do konce roku eh, očekáváte výsledky, ale co se stane, jaký máte plán v případě, že ke zlepšení nedojde, eh, pokud tedy eh, to posouzení pilíře Africká unie nesloží úspěšně. A dále k odpovědím na písemné otázky. Na straně 11 máme otázku o, o eh, riziku eh, obchodní válek eh, s Čínou. Problém je, že náš přístup k financování a rozvoji je samozřejmě velmi odlišný od Číny, poněvadž Evropská unie to je Eh, souhrn demokratických institucí, zatímco Čína má autoritářský přístup. Takže je možné zlepšit nějaké, nějak vztahy mezi EU a Čínou, ale eh, dobře, eh, je nicméně, nebo dá se říci, že náš naš přístup a la soft power funguje tváří tvář čínskému přístupu. Protože my vlastně tvrdíme, že chceme plnit určitá kritéria a e, snažíme se posuzovat pilíře při e, nabídce prostředků nebo grantů. Čili jak v tomto kontextu, jak to vidí komise? Ano, děkuji paní Viola von Kramon. Děkuji, pane komisaři. Vzhledem k tomu, že máme poměrně málo času a musíme za deset minut jít hlasovat, možná bych vás také raději eh, požádala o písemnou odpověď na tuto otázku. Evropská unie podporuje eh, orgány Libie a mm, řadu zde operujících mezinárodních organizací. Nicméně máme hodně případů vážného porušování lidských práv, kterého se dopouštějí místní orgány přímo v terénu. Jak jste řekl, tedy sdělil písemně, evropská delegace eh, se spolehá nejenom na eh, interní monitoring, ale vzhledem k eh, okolnostem spoleháme velice hodně na externí monitoring. Otázka je takováto tento interní monitorovací systém, pokud odhalí závažná porušování lidských práv, je možné, aby se tím následně někdo zabýval eh, jak u interních orgánů, tak u externích, jako jsou třeba nevládní organizace. Dále bylo řečeno, že Spojené státy eh, se snaží toto zlepšit eh, zaangažováním Eh, verifikačního systému třetí strany, který bude kontrolovat vše. Takže otázka je, eh, jak tedy to eh, bude, pokud americké orgány zjistí hodně porušení. Ano, děkuji. Já Ne, ne, prosím, nechte mě to dopovědět. Moje otázky já jsem chtěla nabídnout, že eh, všechny vaše otázky předám dále a eh, pak bude možné se ještě jednou ptát eh, DG Devko to je možnost, kterou jsem chtěla nabídnout všem, eh, všem tedy eh, poslancům. A nyní ještě poslední otázka pana Zdechovského. Nemáme čas, tak přejdu rychle k otázce a budu maximálně stručný Víte, eh, já jsem si prošel ty zprávy zase pět let zpátky a jedna věc tady musím říct, že oceňuji, že usilujete o vyšší soudržnost a centralizaci ve fungování. Nicméně stále zde existuje vysoké riziko chybovosti a s tím spojených podvodů s cílem účinně řídit rozpočet eu a vyhnout se rizikům v rámci fondů eu zvažujete vyvinout systém hodnocení ex ante který by identifikoval rizikové programy a rizikové subjekty které žádají o dotace ještě před odesláním peněz e- evropské unie? děkuji za stručnou odpověď. Komise Mimika. Thank you, Madam Chair. Uh, Pane komisaři, děkuji vám, eh, tady paní předsedající, eh, eh, děkuji vám. Možnost asi milovat mezinárodní neziskové organizace, tak na to máme kritérii a metodikou, metodiku, která byla stanovena Evropským parlamentem a spolulegislativci. Také jsou k dispozici eh, vašemu výboru písemně. Eh, nicméně my tady máme pouze jednu takovou eh, nevládní organizaci, která byla takto asimilována s mezinárodními organizacemi a to je Globální fond pro, na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Pokud se týče neposkytování dokumentů, ano, my nejraději spolupracujeme s vlastními partnery, mezinárodními organizacemi, tak, aby měli více prostoru a posílené schopnosti poskytovat eh, nám dokumenty včas. Ovšem je jsou případy, kdy je jasné, že eh, tento přístup nemá smysl a v tom případě používáme jiná opatření z finančního nařízení, například v případě Pacifického fóra, kde jsme některé z těch programů eh, prostě seškrtali a zrušili. Co se týče Komise Africké unie, tak ano, s tou se snažíme spolupracovat a doufáme v pozitivní výsledek toho eh, pilířového posouzení. Ale my také už jsme v některých případech eh, prostě vyměnili partnera, například v případě toho eh, případě Sahelu, tam jsme místo toho angažovali Expertise France, to je jiná agentura, která je schopná poskytnout garance plné implementace tohoto projektu. Takže tak to bude fungovat také do budoucna. Doufáme, že Africká komise eh, přesto tedy projde tím eh, posouzením, tím posouzením dobře. Pokud se týče vztahu EU-Čína, samozřejmě tam e, jsou rozdíly v tom, jak se vyvíjí ta rozvojová spolupráce. Ne, naše rozvojová spolupráce není dána tím, co dělají či nedělají ostatní. My to e, určujeme na základě naší vlastní solidarity a možností My jsme s, Číny, s Čínou v neustálém eh, kontaktu a snažíme se eh, pokud možno méně eh, s nimi soutěžit a spíše se doplňovat, ale to je dlouhodobý proces a já bych rád řekl, že jsme na správné cestě a že směrem od Číny dostáváme lepší a více podporu. Eh, pane komisaři, já vás bohužel musím tedy eh, přerušit a budeme eh, tedy chtít ty odpovědi písemně a možná třeba v nějakém menším v nějakém menším okru. Já se tedy omlouvám za toto také, také tedy u členů účetního dvora. My za dvě minuty skutečně musíme být na hlasování a musí tam být všichni kolegové. Je to takto v pořádku, souhlasíte? Děkuji vám.